a jeho politická strana si zaslouží eh, vyjádření hluboké lítosti. A následně je tady eh, ještě jedno sdělení. Jakob Dalunde byl zvolen do Evropského parlamentu a nahradí zde Petra Eriksona a to s účinností od 7. června. 2016. Vítám nového kolegu a e, jenom připomínám, že zasedá v Evropském parlamentu e, při e, plném využívání svých práv, tak jak jsou zakotveny.